také eh, budou potom protokolárně eh, uváděny podle počtu odevzdaných hlasů. A přečtu vám tyto výsledky eh, v tom správném pořadí. Odevzdaných hlasů 672, neplatných hlasů 17, odevzdaných platných hlasů 655, A teď počet hlasů jednotlivých kandidátů. Gianni Pitela 319. Miguel Angel Martinez Martinez 295 Ani Podimata 281. Alecho vydal Quadras 269. Georgios Papastamkos 248. Roberta Angelili 246. Otmar Karas 244. Edward eh, McMillan Scott 239, eh, Isabel Durand 238, Alexander Alvaro 235, Rainer Wieland 230, Oldřich Vlasák 223 a Jacek Potavěč 206 a Laslo Surian 188. Jak jsem již řekl, všichni tito kandidáti byli tedy zvoleni a jsou tedy eh, eh, místo předsedové Evropského parlamentu. Ptám se, jestli někdo z těch právě jmenovaných kandidátů nepřijímá svou volbu. Tomu evidentně tak není, takže všem blahopřeji k jejich zvolení. Dámy a pánové, složení nového předsednictva bude sděleno orgánům eh, evropských institucí. Ehm, ty gratulace, prosím, eh, si nechte na zasedání politických skupin odpoledne. A teď je na řadě předseda komise Barroso. Děkuji. Pane předsedo, paní ministerská předsedkyně Tonen Schmidt, vážení poslanci, nejprve bych chtěl paní ministerské